Dánsko chce zůstat vně, mimo tohoto systému, protože my si chceme sami rozhodovat, jakou hospodářskou politiku chceme mít. Děkujeme, pane kolego. A další. naše zasedání proběhne ve středu 7. dubna ve 14.30. Bude to mimořádné zasedání, které se bude zabývat výsledky Evropské rady. Končím dnešní zasedání. Boah.